Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare. kolegové, začneme hlasování. Eh, budeme hlasovat o dopadu finanční krize na odvětví obrany v členských státech EU. A zpravodajem je pan Lisek. Máme tady kompromis číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15, pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, 17, to jsou totožné, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 23, proti, zdrželi se, přijato. 24, 25, totožné pro, proti, zdrželi se, to 29 pro. Omlouvám se 26 pro, proti, zdrželi se, Zamítnu to 27 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Osmnáct k desíti. Ne, 19, eh, takže je to přijato 19 pro. 28 pro. Dvacet devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 a 41 totožné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro. E, takže zpět ke 40 a 41 zahajuji hlasování elektronicky. Hlasování ukončeno. 20 ku 5, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se. Špatně zvedáte ruce. Ještě jednou, prosím vás. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro. A chyba, 43 odpadá, takže kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52, ne, zpět v 51, zahajuji hlasování elektronicky. Ukončuji hlasování. 20 ku 17 zamítnuto. 52 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bene, riprendiamo. Dobře, tady došlo k chybě. 73. Budeme hlasovat zvlášť. Nejdříve první část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Není druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 74 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 75 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní 83 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 91 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 93. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 94. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 96. Pro. Proti. Tady to není jasné, budeme hlasovat elektronicky. 96. Zahajuji hlasování. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto o dva hlasy. 20 ku 22. Vlastně 23 s panem Maurem. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Stovka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 101 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to je zamítnuto, ale nejsem si úplně jistý, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o 101. Hlasování ukončeno. 23 ku 20, zamítnu to 24 s panem Maurem. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138. Eccolo qua, sì, 138. 118, 138, Nemohla jsem to chvíli najít, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 18, pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. 149, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, ne, 151 odpadá, takže 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 155. Ano, 154. Ověříme si to elektronicky. 154. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování ukončeno. 23 ku 21 zamítnuto. Teďka 155 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 161, eh, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pro, proti, zdrželi se. Tady se nejsem jistý. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. 162. Hlasování ukončeno. 23 ku 21 zamítnuto. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 164. Pro? Proti? Zdrželi se. Myslím si, že zamítnuto. 165. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 166. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 166. Um, Myslím si, že zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, za, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 budeme hlasovat ve dvou částech. První část eh, hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. 26 k 19 zamítnuto. Kompromis 13, první část. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Není druhá část. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 186. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 a 72 jsou totožné, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. 200, 201, 202, totožné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 a 206, totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Zamítnuto. Pan no, bych chtěla vystoupit ještě předtím, než eh, přejdeme k eh, závěrečnému hlasování. Takže máte slovo. Já vielen Dank, dass ich das Wort bekomme. Ich möchte... Děkuji. Děkuji, že jsem eh, že jste mi udělal slovo. Chtěla bych připomenout, že pro, že pokud je o naši skupinu, tak tady je takový odpor, že vlastně předložíme zprávu vlastně iniciativě. Va bene, prendiamo atto delle direzioni, voto. Dobře, bereme to v potaz a nyní elektronické hlasování o celé eh, zprávě. Zahajuji hlasování. Beh, chiudiamo la votazione. Hlasování ukončeno, přestože dva z vás nehlasovali. Hlasování ukončeno, 40 ku 6, přijato. Blahopřeji panu zpravodaji. Honorevole Lizek, prego. Pane Lizek, prosím, máte slovo. Grazie, prezidente. Uh, I only would like to, to say thank you very much. Abych chtěl velice poděkovat všem členům eh, podvýboru a výboru AFET, především stínovým zpravodajům, za práci na této zprávě. Děkuji. Grazie della cortesia. E Děkuji za laskavá slova. Vyčkáme dvě minutky, protože mm, vyčkáme na pana ministra eh, zahraničí, eh, pana Sikorského, který se dostaví. Dear colleague, please sit down. Kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Prosím, posaďte se, začínáme. Chtěl bych zde přivítat pana ministra Radoslava Sikorského, který je zde poprvé ve výboru a AFET je poprvé na schůzi. Pane ministře, byste přišel, abyste Eh, hovořil o rozšíření a o politice rozšíření a o prioritách polského předsednictví a víme, že eh, zde vy máte jednu prioritu, o které jsme nedávno mluvili, a to je vytvoření fondu, Evropského fondu pro demokracii. A ve, funkci, ve své funkci tak si myslím, že určitě i nám řeknete, jak proběhlo zasedání ministrů zahraničí 14. listopadu, kdy jste diskutovali o různých tématech, včetně Afganistánu, včetně mm, Iráku a v severní Afriky a sousedství na severu Afriky. Já vím, že máte nabitý den, takže já nechci vám ubírat čas ani čas diskuzi a mm, prosím, kdybyste respektoval 15 minut, abychom mohli poté eh, navázat s diskuzí. Děkuji předem zpravodajem a máte slovo. Pane předsedo, vážení členové výboru, já, eh, pro mě bylo mm, eh, potěšením tedy se s vámi setkat v únoru a eh, jsem rád, že vás opět vidím teď před koncem polského Mm, předsednictví, což je dost eh, mm, takové zásadní období pro EU, ale eh, Polsko šlo tou cestou eh, řešení spočívající v více Evropy a doufám, že jsme k tomu přispěli. Například, že jsme tím, že jsme uzavřeli vyjednávání o takzvaném šesti balíčku Sixpack. Na eh, říjnovém summitu, na summitu eurozóny jsme eh, šli cestou tvr- mm, eh, ekonomického řízení, tak abychom i posílili možnosti té evropské finanční facility, abychom posílili strukturu řízení, ekonomického řízení a posílili bankovní sektor, tak aby Evropská unie byla silnější, konkurenceschopnější i důvěryhodnější. A jednou stránkou té mince je posílení eurozóny, ale druhou stránkou podle nás je i rozšíření našeho společenství tak, abychom měli ambicioznější politiku sousedství, včetně východního sou, sousedství, včetně e, té nadace pro demokracii a e, včetně i energetického společenství. K tomu se vrátím. Někteří poslední dobou eh, hovořili o rozšíření EU jako o zdroj našich stávajících problémů. Upřímně vám musím říct, že s tímto názorem nesouhlasím. Přijetí 12 nových států od roku 2004 podle mě přispělo k blahobytu a k prosperitě ve starých členských státech i v těch nových podle našich výpočtů eh, obchodní výměny mezi západní Evropou a novými členskými státy eh, se třikrát zvýšily, strojnásobily, což přispělo alespoň k půlprocentnímu růstu HDP ve starých státech. A můžete oponovat argumentem, že eh, zvýšení, zvětšení trhu eh, znamenalo i eh, eh, znamenalo to, že ten sociální stát se, nestá, se stává méně dostupným. My pracujeme na rozšíření já jsem velice rád, že Evropský parlament hm, považuje rozšiřování a politiku sousedství za prioritu. I polské předsednictví ukončilo práci na eh, asociační dohodě s Chorvatskem a já doufám, že eh, parlament eh, ji spolupodepíše. Chorvatsko bude příkladem pro zbytek západního Balkánu a samozřejmě s tím, že musí splnit nejprve předpoklady. Na poslední mezivládní konferenci v říjnu jsme uzavřeli dvě kapitoly s Islandem chceme tedy pokračovat a i chceme eh, mm, pokračovat v jednání s Tureckem. Nicméně, jak víte, Ankara musí splnit eh, nejprve kritéria stanovená Evropskou komisí. A pokud je o ty, kteří ještě nemohou vstoupit do, do EU, tak zde máme pro ně eh, politiku sousedství, včetně východního partnerství. Výsledky Varšavského samitu jsou uspokojivé protože e, jsme potvrdili, že naši východní partneři aspirují na členství a že je třeba tedy e, posílit jednání s nimi a i e, se snažit liberalizovat vizovou povinnost. Pan, pan v, i Pan Grušenko v říjnu nám řekl názory o vývoji e, v Ukra- na Ukrajině a mm, doufáme, že tedy odsouzení paní Timošenko nebude znamenat zhoršení stavu demokracie. Tam chceme, aby tam převládl právní stát. Podpis asociační dohody e, asi možná ještě bude e, případně i takovým pro nás nástrojem, jak tlačit a přesvědčovat na ukrajinské orgány. A dále před námi i stojí jednání o obchodní smlouvě s Moldavskem a s Gruzií. Ukrajina a Moldavsko, které nejvíce plní ten akční plán ohledně vizové povinnosti, tak podle nás Eh, eh, je třeba odměnit za to úsilí. A potom musíme posilovat právní stát, musí tam vymítit korupci a musí posílit eh, státní veřejnou zprávu. To platí pro všechny naše východní partnery. Nedávno vytvořená Akademie veřejné zprávy ve Varšavě určitě tomu pomůže. Ještě bych chtěl zmínit jednoho z nejproblematičtějších sousedů Bělorusko. 19.12. v minulém roce bohužel eh, eh, to eh, byla pro nás velká studená sprcha, protože Lukašenko slíbil demokratické volby, ale nedošlo k tomu. Naopak došlo ke střetu mezi vládnoucí garniturou a občanskou společností a ta eh, propast se eh, zhoršuje, ale doufáme, že eh, se zlepší eh, stav eh, občanské společnosti. Musíme tedy používat jednak sankce, ale i určité pobídky, aby se změnilo chování mm, místní garnitury, tak abychom vytvořili takový balíček pomoci pro budoucí demokratické Bělorusko, mm, mm, které vznikne, jakmile budou propuštěni političtí vězňové a ten balíček začne fungovat, jakmile eh, eh, Bělorusko nastoupí trvalé na cestu demokracie. Musí tam mít dobře nastavený program reform, je třeba mít proto připraven i balíček technické finanční pomoci, tak, aby eh, se snažili místní orgány se demokratizovat a aby zapojovali občanskou společnost. Já jsem přesvědčen, že zde vy budete hrát velkou roli při přípravě podobných balíčků. Zároveň chceme i mm, mm, pomoci Rusku, aby se poevropštilo a aby, pokud bude chtít, aby eh, eh, mělo těsnější vztahy s EU my zde mám, my jsme poslali spolu s Německem dopis eh, eh, vysoké představitelce paní Eštonové, kde jsme vyjádřili její podporu v těchto zahraničních vztazích. Tato německo-polská eh, iniciativa se snaží posilovat vztahy s Ruskem a o tom se také mluvilo na poslední radě v zahraničí. Partnerství s Ruskem musí vycházet z konstruktivních závazků a z konstruktivního přístupu. Vstup eh, Ruska do VTO, to je pozitivní krok. Jsme rádi, že eh, eh, Rusko a Gruzie vyřešili překážky a i spolupráce s oblastí Kaliningrad určitě ponese své ovoce jak pro EU, tak i pro Rusko tím, že se budou podporovat osobní kontakty mezi lidmi a že se budou plnit šengenské standardy, bude se podporovat přeshraniční styk, což bude hm, hezký test pro eh, stav těchto vztahů a proto právě Polsko navrhlo a hodlá i novelizovat nařízení 1931 lomeno 2006, které se týká malého přeshraničního styku. Doufáme, že eh, oblast Kaliningrad eh, zde je výjimkou a že většina členských států podpoří navrhovanou novelu. A zde i si ceníme podpory parlamentu. Doufáme, že nadcházející hlasování v Evropském parlamentu a posléze v Radě uzavře vyjednávání o tomto právním aktu a já doufám, že se nám to podaří do konce polského předsednictví, že budeme schopni podepsat dohodu s Ruskem o malém přeshraničním styku příští měsíc. Eh, je třeba tedy podporovat změny ve východní Evropě, to je jasné, ale nesmíme zapomenout ani na ty dynamické události Eh, na severu Afriky a, eh, a především teď na náměstí Tahrik v Egyptě. A je třeba, aby i oni mohli sdílet naši demokracii, demokracii a prosperitu. A proto máme naši politiku a roli, kterou tam musíme sehrát. Já doufám, že se nám to podaří efektivněji, jakmile vytvoříme i eh, tu Evropskou nadaci pro demokracii. To bude flexibilní nástroj, který nám pomůže, rychle reagovat na ty, kteří bojují za demokratické změny. Eh, v nedávno jsem napsal dopis paní Eštonové, kde jsme navrhli, eh, jak by měla ta nadace fungovat. Navrhli jsme, eh, že bychom vytvořili tuto nadaci jakožto mezinárodní fond, který by byl financován zúčastněnými členskými státy a evropskými institucemi a a to zakládající deklaraci by podepsali ty průkopnické členské státy, ty první signatáři a instituce a doufáme, že, rada, že příští rada ministrů zahraničí toto podpoří. Chtěl bych, aby to, tento proces byl finalizován během polského předsednictví a já vítám i m, mm, příspěvek Evropského parlamentu že také přispěje k vytvoření této nadace. V neposlední řadě Polsko také hodně eh, hodně se věnovalo eh, externí dimenzi energetické politiky. Zde děkujeme parlamentu, že vstupoval do této diskuzi a je třeba tedy rozšířit tu energetickou smlouvu a musí to být základ pro vztahy s našimi partnery. Nadcházející přistoupení eh, Turecka, především Gruzie a Azerbajdžánu k tomuto energetickému společenství určitě podpoří. Zabezpečení dodávek bude to diversifikace zdrojů plynu a tras eh, produktovodů směrem do EU, což bude což bude velice důležité, důležitá součást toho jižního eh, koridoru. Já jsem již před vámi zdůraznil, že bychom měli i i využívat potenciál eh, toho eh, tedy břidicového plynu, i když musíme respektovat životní prostředí, protože tím splníme poptávku eh, po energii, budeme řešit otázky změn klimatu a i nastolíme novou rovnováhu. Samozřejmě to bude znamenat, že Evropský parlament také se tomu bude muset věnovat, aby k tomuto přispěl. To je všechno k dnešnímu rezime a k tomu, jak vypadají ještě mm, eh, naše tedy eh, zbývající plány za polského předsednictví a těším se na eh, spolupráci s vámi. Grazie, signor ministro. Děkuji, pane ministře. A začneme s rozpravou. Máme zde celou řadu kolegů, Jejich hodně, kteří požádali o slovo. Já se omlouvám, budu muset tedy zkrátit vaši dobu, aby měli čas všichni a dvě minuty bude mít pan Sala Franka, který je koordinátorem za EPP. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Za EPP, eh, tady jsem, tady jsem eh, bych vás rád také přivítal a mm, kromě, že vám chci poděkovat, že jste přišel, tak mám pár otázek eh, zde před pár měsíci za vašeho předsednictví jsme slyšeli taková prohlášení, že Bělorusko a mm, eh, mm, Polsko, eh, že eh, mm, že tedy Polsko hodlá tedy hovořit a zavádět určité sankce vůči Bělorusku. Můžete tedy nám osvětlit ty sankce a můžete nám říci, myslím si, že a jak to bude s tím stahováním z Afganistánu? Já vím, že vy jste eh, navrhli, eh, že dojde ke stažení eh, vašich sil do konce roku 2014 asi tak, takže nehodláte to ještě prodloužit. A pane mm, mm, ministře, vy jste minister zahraničí a předtím také jste byl ministrem obrany, eh, takže určitě znáte oblast obrany a bezpečnosti. Můžete nám předes nějaké hodnocení, očekávání a eh, návrhů, plánů, které máte za stávajících okolností? Můžete udělat takovou bilanci toho, jak eh, jak tedy se bude nakonec to vaše přání realizovat vzhledem ke stávajícímu stavu událostí tam. A potom Eurolat já bych rád vás pozval, abyste nás eh, doprovodil eh, na zasedání Eh, Eurolatu, eh, pan Tajany eh, také tedy tam bude, i paní Aštonová byla na zasedání Eurolatu a je to těžké, je to, je to škoda tedy, že nikdo tam nebyl z vaší rady, tedy vy nebo někdo jiný z vašich spolupracovníků, že se Eurolatu nezúčastnili, ale jinak velice pozitivně kvitujeme pokrok, ke kterému došlo za vašeho předsednictví v jednání s těmito zeměmi. Děkuji, pane Salafranco. Mm, a nyní eh, za socialisty na dvě minuty má slovo pan Vigerin. Děkuji, pane předsedo, pane ministře zahraničních věcí. Nejprve bych vám chtěl osobně poděkovat a také polskému předsednictví, že za to eh, v době, kdy všichni hovořili o problémech, že se Evropa rozpadne, tak vy jste začali hovořit o tom, že je potřeba, abychom měli více Evropy, více integrace v Evropě, tak abychom z krizi zvládli a mm, pro budoucnost zemí, e, nejenom těch, které jsou členskými zeměmi Evropské unie, ale i v sousedství, protože tady udáváme směr naší práci v mnoha oblastech, především pokud jde o hospodářství. Na to navazuje má první otázka. Jsme poněkud znepokojeni některými uh, trendy v radě, které ukazují, eh, že nadšení z rozšiřování jaksi ochabuje. A mě by zajímalo, jestli byste nás mohl informovat o tom, jakým směrem se to celé ubírá, kam to směřuje, jaký je obecný eh, trend v radě, jak se tam staví k rozšíření a jaká je eh, současná situace, pokud jde o pozici rady ke kandidátským zemím eh, Srbsko a také pokud jde o jednání s Černou horou. Druhá otázka souvisí s Egyptem. Zajímalo by mě, jestli jsou tedy nějaké aktuální iniciativy, které by chtěla Evropa přejmout, pokud jde o události v Egyptě a mohla by Evropská unie podle vašeho názoru přispět k nastolení řádu a pokračování v, defor, kde, v demokratických reformách v Egyptě, především pokud jde o volby, které by měly začít tento týden? A potom ještě jedna závěrečná poznámka, ta se týká vašich závěrečných slov o břidlicovém plynu. So, eh, skupina socialistů není vůbec nadšená eh, touto diskuzí o břidlicovém plynu, ačkoliv tedy tato diskuze bude pokračovat v Evropském parlamentu, v evropských institucích. A my cítíme, že je to velice eh, nebezpečné pro životní prostředí. Děkuji. Děkuji, pane Vigeningu. Pan Dav, máte dvě minuty, prosím. Pane předsedo, přeji všem dobré ráno. Eh, zdravím vás, pane ministře. Vy jste eh, hlavním signatářem dopisu eh, pětky, té slavné pětky. Byl to dopis pro Kety Eštonovou, pokud jde o otázky bezpečnostní a obrané politiky. A vy jste tady naléhali na to, že je potřeba dosáhnout většího pokroku a plně implementovat Lisabonskou smlouvu a její ustanovení v této oblasti. Zajímalo by mě, jakou jste obdrželi odpověď. Zajímalo by mě, jestli ta korespondence v této věci pokračuje, protože to by nás mohlo také zajímat. A potom za, za druhé, v tuto chvíli je vhodné začít, začít diskutovat o změně smlouvy a mě by zajímalo, jak byste se k tomu vyjádřil, jak byste uh, chtěl okomentovat různá lisabonská ustanovení v oblasti společné bezpečnostní politiky a politiky obrany. A Dále by mě zajímalo, zda si myslíte, že ve vyjednávání o smlouvě bychom mohli paní Kety Eštonové, uh, eh, uh, eh, jestli bychom tam mohli vyslat uh, některé politické zástupce. Děkuji, pane Dava. pan Atkinson, opět, opět dvě minuty, prosím. Thank you, minister, welcome to... Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Dvě obecné otázky. Zmínil jste se o středním východě v souvislosti s Egyptem, ale střední východ to je samozřejmě také Palestina a Izrael. Polsko má velmi silnou vazbu nebo vztahy s Izraelem a e, možná byste tady mohli vyvinout určitý tlak na izraelskou vládu, aby začala vnímat problémy, které působí blokáda Gazy, e, pokud jde také o e, sídliště v souvislosti e, s rezolucí e, OSN a také v souvislosti s faktem, že Evropská unie je plátcem, ale není důležitým hráčem, pokud jde o ovlivňování událostí v této problematické zóně. Mohl byste se vyjádřit k eh, prozvě nebo k žádosti Palestiny o státnost a myslíte si, že, eh, že by měly být tady uznány státem a myslíte si, eh, že by to tady mělo, nebo mohl byste říct, jak si myslíte, že by to mělo dále pokračovat. Takže to je k Palestině, zajímaly by mě vaše názory na to. Druhá otázka je velice jednoduchá. Eh, mě by zajímalo, co si myslíte o Turecku, o tom, jestli by mělo tady. Eh, eh, slovo má pan Šulc, dvě minuty. Děkuji, pane ministře zahraničních věcí. Eh, vítám vás jménem frakce Zelených v tomto výboře eh, a děkuji vám za vaše slova, za vaši angažovanost v zahraniční politice Evropské unie. Zmínil jste tady eh, polsko-německý dopis. V tomto dopise jste se obraceli na paní Eštonovou s tím, že východní partnerství by mělo být spojeno se strategickým partnerstvím s Ruskem a měla by tady vzniknout nějaká nová dimenze eh, východní, eh, politiky ve spojení s východem a co pod tím rozumíte? Rusko výslovně odmítlo, že se nebude tedy účastnit tohoto partnerství a, a eh, požaduje tady zvláštní roli jako, jakéhosi imperiálního Ruska. A zajímalo by mě, jak odhadujete také situaci na Ukrajině, jakou šanci dáváte ratifikaci eh, dohody o přidružení, když jsou tady závažné pochybnosti o tom, eh, jak je tady vnímám právní stát, nebo jak je to s právním státem, pokud jde o Ukrajinu. A co eh, tedy chcete udělat, jaké kroky chcete podniknout, pokud jde o případ paní Timošenkové a její propuštění. Děkuji. Pan Mayer, máte slovo. Je to koordinátor skupiny GUE a místo předseda FETu. Dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zde to vypadá, jako kdyby zde vy jste vůbec e, neměl zájem o tu evropskou krizi, kterou teď zažíváme. To vůbec v tom vašem referátu nezaznělo a e, jaký to před určitou dobou politika sousedství eh, byla prohlašována, že to je nástroj pro územní eh, eh, soudržnost a vždycky se k tomu připravil takový finanční balíček, který pomáhal novým členským státům, aby byli schopni se začlenit do toho území. Ale teď to není možné, teď to nejde, teď to další rozšiřování není doplněno tím balíčkem pro soudržnost a proto máme tu dvou dvourychlostní Evropu. To naše frakce odmítá. My to odmítáme teď eh, mít neregulovaný trh a eh, je to, a navíc ještě je zde krize. A já si myslím, že politika sousedství musí e, být nástrojem pro sociální a územní soudržnost a e, ne, že budeme tady budovat dvě Evropy, jednu e, vysokorychlostní a druhou nízkorychlostní a kde budou velké rozpory, rozdíly. Já si myslím, že politika sou, soudržnosti, pardon, politika sousedství musí být náročnější, pokud jde i ty asociační dohody, kdy ty kandidáti musí plnit eh, eh, lidská práva. A teď jsme eh, viděli čtyři mrtví na náměstí Tahrir, no to je velký problém. Teď já si myslím, že Evropská unie musí vyslat jasný, vehementní, razantní signál, že mm, musí změnit ústavu a mm, musí tedy vojenská chunta odstoupit. A já ještě bych eh, se vrátil ke Kosovu. Zde mm, v Martinově zprávě se hovoří o eh, těch vašich eh, vztazích s tím proklamovaným ministrem Kosova a mm, takže bych se na to chtěl zeptat, jak je to s těmi vztahy. A pokud jde o Kypr, zde my bychom měli také být náročnější a mm, vyžadovat od Turecka jasně, aby přestalo kolonizovat, okupovat sever Kypru, aby stáhlo svoje vojáky. Děkuji. Závěrem prvního kola pan Danšak, eh, předseda eh, podvýboru pro bezpečnost a obranu. Opět máte dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Eh, já bych chtěl navázat na to, co říkal pan eh, Dav a Franka, pokud jde o společnou bezpečnostní a obranou politiku. Během polského předsednictví jste hovořili eh, o cílech, které byly dobře vnímány tímto parlamentem v oblasti, byly to cíle v oblasti bezpečnosti, jednak pokud jde o kapacitu a pokud jde tedy Španělsko, Itálii a tak. A 14. listopadu jsme se potom dozvěděli, že je tady určitá blokáda ehm, možná ideologická blokáda jedné země se 27, ale ambice bohužel, tedy, které jste vy prosazovali, se nebudou moci zrealizovat. A mě by zajímalo, jestli tady vidíte nějakou pragmatickou, realistickou cestu, jak ty věci přece jen posunout vpřed, protože tady máme libijskou krizi a problémy s rozpočtem a to vše nás vede k tomu, že musíme pokračovat na cestě eh, toho společného řešení obrany, navzdory tomu, že některé státy tomu kladou odpor. Takže nám prosím Eh, naznačte, jakými cestami bychom se tady mohli ubírat vpřed. Děkuji, pan Denžané. A nyní předám slovo panu ministrovi. Pokud se vejdete do 10 minut, bude to skvělé, abychom dodrželi náš časový program. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za všechny otázky. Já doufám, eh, že pochopíte, v jaké složité situaci jsem, protože já tady nejsem eh, eh, vysokou představitelkou. A z titulu Lisabonské smlouvy jsem omezen hranicemi předsednictví nebo posláním předsednictví. Víte, že tím jsem tady tady omezován a e, částečně tady mohu hovořit tedy jakožto polský ministr a z části budu hovořit jako zástupce polského předsednictví, e, tam, kde jste se ptali polského ministra. Myslím si, že pan Danšan tady odpověděl panu Dafovi na jeho otázku, pokud jde o obranu. Polsko si přálo mm, jít dále a rychleji ale e, samozřejmě jsme tedy, tady působíme jako společenství, musíme brát ohledy na ostatní a proto tady samozřejmě odpovím tou iniciativou, toho sdílení e, a společných prostředků, především v období, kdy tady máme e, škrty v rozpočtu na obranu. A Evropská obraná agentura tady identifikovala 15 oblastí, kde bychom mohli využít efektivněji eh, prostředky, které máme k dispozici. Eh, ty otázky budu zpracovávat eh, od té poslední. Souhlasím s panem Mejerem naprosto v tom, že musíme nalézt řešení v Evropě 27 a musíme posílit komunitární postupy v institucích. Naše předsednictví eh, se vnímá, jakožto, vnímáme se jako strážci smlouvy a metod eh, společenství, tedy té komunitární metody a byl bych rád, abychom eh, tedy eh, řekli, že my jsme samozřejmě proti tomu, aby nám vládly eh, finanční trzy. Byli ho, byla, Clintona se ptali, co by se přál, čím by chtěl být v příštím životě. A on říkal, že by si přál být trhem s cenými papíry, protože potom by ovládal svět. Ale já se obávám, že všichni se musíme zadlužovat nebo půjčovat si peníze, tím pádem jsme všichni závislí, protože trhy samozřejmě hodnotí naši důvěryhodnost oblast a z tohoto důvodu jsem mimořádně hrdý na to, že například v Polsku eh, jsme přijali preventivní opatření na posílení naší důvěryhodnosti. Eh, Tady není eh, žádný problém s polskou měnou, není ohrožena naše důvěryhodnost a žádná finanční instituce ještě neutrpěla v Polsku naopak eh, konsistentně rosteme každý rok. A naše vláda navíc eh, předložila eh, striktní balíček opatření, které ještě dále posílí naše finance. A také tady zvýšíme věk odchodu do důchodu na 67 u mužů a žen. Eh, což znamená, že u žen se ten rok eh, odchodu do důchodu posune o sedm let, takže si dovedete představit, jak populární takové opatření je. A samozřejmě chceme také naplňovat kritéria pro vstup do eurozóny v tomto parlamentu, což samozřejmě bude znamenat eh, na přísnou kontrolu našich financí. A my se samozřejmě chceme připojit k euru. Smlouva nás k tomu zavazuje a e, přijmeme euro ve chvíli, kdy budeme připraveni, kdy čas nazraje a kdy e, to po nás tedy eurozóna bude vyžadovat. As regard, Mr. Schulz, as regards... Pan Schulz, pokud jde o vztahy s Ruskem, donívám se, že tady k tomu potřebujeme pevný právní základ, ze kterého v těchto vztazích budeme vycházet a proto doufáme, že komise urychlí vyjednávání o partnerství a spolupráci, a tady příslušné dohodě. Komise už k tomu dostala jednomyslně mandát. Eh, diskutovali jsme eh, o tom a bylo nám řečeno, že to určité prodlení souvisí eh, se eh, snahou Ruska vstoupit do VTO a nyní, kdy se to děje, tak to celé opět eh, se rozběhne a já si myslím, že tady všichni budeme ratifikovat poměrně ten dokument, který je poměrně podrobný a rozpracovaný do detailu, takže vlastně budeme všichni vědět, co od sebe můžeme očekávat. Pokud jde o Ukrajinu, jsme přesvědčeni, že asociační dohoda by Ukrajinu změnila. Znamenalo by to, že Ukrajina by přijala 60 aký communautaire do své eh, interní legislativy. To znamená, že to je velké sousto nebo velký krok jak pro Ukrajinu, tak i pro nás. A osobně se donívám, že eh, proces vyjednávání eh, Eh, nebo věřím v integritu tohoto procesu, když eh, jednáme o třeba automobilech nebo eh, nákladních automobilech nebo o označení původu, tak to je to, o čem jednáme. A jakmile naše členské země a vy v Evropském parlamentu, jakmile, jakmile s tím začneme, tak vy budete sledovat, jestli Ukrajina opravdu dodržuje principy, které byly stanoveny v dohodě o přidružení a jestli vše probíhá demokraticky, jestli jsou zde dodržená pravidla právního státu, ale aby eh, Ukrajina, eh, aby se toto nastartovalo, tak musíme eh, tady udělat tyto kroky, musíme s nimi začít vyjednávat a myslím si, že získáme mocný nástroj, jakmile zahájíme dohodu. A myslím si, že ukrajinské orgány, úřady Eh, organické orgány udělají vše, co bude v jejich silách, aby to politicky bylo možné. Jak víte, tak je tady vyvíjena velká diplomatická aktivita v této otázce a já osobně mm, budu dnes eh, cestovat na Ukrajinu. Pan Atkins se mě ptal na tlak na Izrael a já se obávám, že tady se budete muset zeptat paní Lady Eštonové. Já mohu odpovědět pouze za eh, Polsko, jakožto polský minister. Eh, v roce 1988 eh, jsme uznali Palestinu, tedy Polsko, a hlasovali jsme o, tedy v UNESCO, tedy v souladu s tím, co po nás chtěla paní Lady Eštonová. Já si myslím, že jsem také už odpověděl panu Dafovi. A pokud jde o politické eh, vyslance, tak eh, já znám ty diskuze, vím, jak je to tady eh, diskutováno, ale v tuto chvíli nejsem připraven odpovědět na tuto otázku, ale osobně podporuji váš návrh proto, aby tady byl evropský seznam, evropská kandidátka pro evropské volby do Evropského parlamentu a brzy tuto svou podporu podpořím také veřejně nebo vyjádřím veřejně v nějakém větším proslovu. Pan Vikenint se mě tady velmi případně zeptal na rozšíření. Ano, eh, hovoří se také o Kosovu a E, my doufáme, že bude možné udělit statut kandidáta Kosovu v e, příštích týdnech a také se snažíme o pozitivní rozhodnutí, pokud je o zahájení vyjednávání s Černou horou. Polsko velmi podporuje to, abychom tady ty kroky završili, abychom pokračovali a integrace je velmi důležitá. Pokud jde o Egypt, donívám se, že Egypt eh, velmi dobře ilustruje, proč potřebujeme eh, evropský nástroj pro demokracii, protože, jak víte, naše instituce eh, pracují pomalu a Eh, postupy pro eh, poskytování eh, finančních prostředků nebo fondů jsou velice složité. Od té chvíle, kdy přijde ta myšlenka až po tu realizaci, to trvá opravdu ne měsíce, ale dokonce roky. A proto potřebujeme autonomní instituci, která by mohla jednat rychle a která by mohla jednat ve jménu nebo pro nevládní organizace, které nejsou schváleny vládními režimy v nedemokratických zemích. Nestačí mít dobrou politiku a dobře dobře financovanou politiku, pokud bude možné pomáhat pouze oficiálně registrovaným nevládním organizacím, protože to potom dává moc diktátorům, diktátorským režimům, kteří potom určují, komu Evropská unie může pomáhat a komu ne. A proto potřebujeme nějakou autonomní eh, instituci, která by eh, za nás činila tuto práci. Takže proto prosím o pomoc e, při vytváření tohoto nástroje. E, zohledňuji nebo beru na vědomí, e, že skupina socialistů není příliš nadšená předlicovým plynem, ale chtěl bych vám říci, že každá forma těžby přináší sebou nějaké problémy pro životní prostředí. Každá nová technologie samozřejmě si žádá pravidla, kterými se to musí ošetřit, kterými se musí řídit. Ale zamišleme se nad tím, eh, co by se stalo, kdyby například Polsko chtělo svou produkci elektřiny, v tuto chvíli eh, je to 96% z uhlí, a Představme si, že bychom chtěli eh, přepnout na plyn. Naše emise by eh, výrazně poklesly. To znamená, eh, že by to byl způsob, který by byl příznivý pro životní prostředí a pro klima. Já samozřejmě vím, že si uvědomujete, že je potřeba vyvažovat rizika a příležitosti a já se donívám, že tato rovnováha jde jednoznačně, nebo hovoří jednoznačně pro břidlicový plyn. Já si myslím, že břidlicový plyn to je něco, čemu se nevyhneme, je to eh, celko globální fenomén, eh, velmi se už využívá v USA a otázka je, jestli Evropa tady eh, bude vpředu, jestli bude jedním z těch, kteří opravdu využijí tuto příležitost, tuto technologii a postarají se o to, aby byla bezpečná, anebo jestli tady budou jiní, kteří nás předběhnou. K Afganistánu eh, tady mohu hovořit pouze v rámci své eh, funkce ministra zahraničí a dřívějšího ministra obrany Polska. Eh, my jsme tady samozřejmě do toho šli jakožto spojenci NATO, jakožto NATO a v roce 2014 tedy opustíme tuto tento region a myslím si, že bychom měli navýšit e, naš, e, e, naše podporu tohoto rozvoje, tak jak budeme snižovat náš vojenský zákrok. Nechceme opakovat syndrom z roku 1990, kdy jsme Afgánce opustili a ponechali vlastnímu osudu a proto si myslím, že toto bylo poprvé, eh, kdy mě eh, paní vysoká představitelka požádala, abych za, v jejím eh, zastoupení navštívil Afganistán a tento a pa, Pakistán a, a také jsem tady navštívil setkání v Istanbulu o Pakistánu a myslím si, že my tady musíme mít mandát nebo shodnout se na mandátu pro dlouhodobou uh, dohodu s Pakistánem a to co nejrychleji a já doufám, že bude možné toto oznámit v Bonu 5. prosince. Tím jsem vyčerpal svůj čas a panu Salafrankovi už pouze řeknu, že Polsko má vynikající vztahy se Španělskem a doufáme, že budeme pokračovat bez ohledu na to, kdo bude u, u moci. Děkuji, pane ministře. A přejdeme ke druhému kolu otázek. Musím snížit čas na dotaz na jednu a půl minutu, aby se mohli vyjádřit všichni kolegové, kteří požádali o slovo. Takže minuta a půl na předsedu delegace pro eh, vztahy Evropy, vztahy EU eh, s Jižní Evropou, pan Kuka. To the Foreign Affairs Committee. Děkuji, pane ministře. Vítejte na výboru. Pár poznámek k procesu rozšiřování. Víme všichni, že Polsko hodně prosazuje proces rozšiřování a i e, to, co jste řekl, to potvrzuje. Já s vámi velice na 100% souhlasím a podporuji vás v tomto a nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že rozšíření je zdrojem problémů, které teď řešíme. Naopak, opak je pravdou a i na to máme určité statistické podklady. Teď 2011, to je rok, kde došlo k určitému pokroku v rozšiřování, protože vyzveme Chorvatsko brzy a já myslím, že Polsko eh, má v tom určitou zásluhu jako předsednická země ale máme zde několik zemí. Máme zde Černou horu, Srbsko, částečně jste na to odpověděl, ale přesto se domnívám, že úsilí a konkrétní úspěchy těchto zemí musí být posuzovány spravedlivým způsobem a v tomto smyslu očekávám i výsledky závě- a závěry rady. Potom Makedonie. Podle mě ta čeká příliš dlouho vůbec na začátek zahájení eh, vyjednávání a potom další jako Albánie a Kosovo. Já si myslím, že tyto země alespoň by měly dostat nějakou pobídku, aby šli evropskou cestou. Pane ministře, moje otázka v této souvislosti. Jaké závěry rady byste viděl jako uspokojivé pro eh, budoucí proces rozšiřování. Ještě jedna věta, pane předsedo. Všichni si ceníme toho, že Polsko využilo předsednictví, aby i svoji zemi spopularizovalo. A eh, vy jste pracovali intenzivně na všech frontách a to se nám líbilo. Děkuji. Děkuji, pane Kukan, pan Svoboda předseda pracovní skupiny pro Balkán našeho výboru. Prosím, minuta a půl. Uh, Pane ministře, Eh, jakožto zpravodaj pro Chorvatsko vám garantuji, že hlasování bude pozitivní. My jsme odhlasovali tu zprávu eh, ve výboru mm, pro zahraničí, eh, tedy 6 pro, jeden proti, jeden se zdržel, takže tak toto bylo odsouhlaseno a mm, určitě mm, to projde. A jakožto budoucí zpravodaj pro Rusko, tak se vás ptám, Můžete si představit, že po té, co mm, vstoupí do VTO a že po samitu, že dojde k novému e, zintenzivnění vyjednávání s Ruskem o té dohodě o partnerství a přidružení. Já myslím, že to by bylo e, dobré, aby Rusko znovu e, nastartovalo tato jednání o partnerství. Děkuji, pane Svoboda. pane Kanok koordinátor skupiny eh, D. Máte minutu a půl. Pane předsedo, pane ministře, můžete se eh, vyjádřit eh, k tématu rozšiřování na, směrem k západnímu Balkánu, především Černá hora. Jaké jsou vyhlídky Černé hory? Já jsem zpravodajem a vím, že se bude vyjednávat. A potom, eh, kdy konečně Řecko zruší své veto, které se týká Makedonie, eh, a protože už to trvá sedm let a je to dost směšné celé. A eh, a vůbec nám to je nepochopitelné, proč nemůže pokračovat směrem k evropské integraci. Další otázka. Mm, spíše asi na, spíše otázka na vás jako polského ministra. Eh, jak to vidíte s úspěchem jednání o sjednocení Kypru, protože to spíše se zpomalilo za poslední týdny. A myslíte si, že by bylo vhodné i tlačit trochu více na Turecko, které je dost neústupné, a aby ukázalo eh, dobrou vůli a aby eh, tedy, aby tedy přestalo okupovat republiku Kypr. Děkuji, pane Tanaku, pane Bra. Paní Bakner, koordinátorka skupiny Zelených, opět minuta a půl. Warm welcome from our... Já vás chci přivítat. Já se chci zmínit o Syrii, o té jsme zatím nemluvili. Ale podle mě eh, eh, je to především Rusko, které to blokuje eh, v Radě bezpečnosti a nyní mm, nadešlo, nadešla chvíla, teď, teď, kdy Rusko má přistoupit k VTO. Nemyslíte si, že by to byla správná chvíle nějak to propojit a říci, pokud, pokud Rusko, tedy vy chcete vstoupit do klubu VTO, tak přehodnoťte vztah si, se Syrií, nebo váš postoj k Syrii. A mm, mm, je to nepřijatelné, jak se Rusko chová ve věci Syrie. To je moje otázka. Proč nevyužít eh, této chvíle a říci, pokud chcete vstoupit s námi do klubu, tak změňte chování. Další otázka, která se týká Bosny. Co plánujete pro budoucno, eh, budoucí misi? Eh, zatím to tak nějak usnulo. Nemáme dostatečnou strategii. A k Egyptu. Souhlasím s vámi, ano, je třeba flexibilně vynakládat prostředky, ale tam jsme již uh, Eh, vynaložili 4 miliony a v Tunisku 50 a to není otázka času přece. Já jsem pro eh, tu evropskou nadaci, ale závisí na to, jak bude eh, nastavena. Určitě to ještě bude znamenat hodně diskuzí. Já se obávám, že to bude další struktura, další nadace, která nebude mít dost velký praktický dopad v terénu. Děkuji. Bra- Pan Adži Giorgio, jedna a půl minuty. Dobře. Kyrie Burgě, vasi ty syntíky z Lisabonas, i exusie... Děkuji, pane předsedo. Podle Lisabonské smlouvy ta kompetence ve věci zahraniční politiky byly převedeny na vysokou představitelku paní Eštonovou. A já se ptám tedy, jaká je role předsednictví a konkrétně tedy polského předsednictví, pokud jde o mm, zahraniční politiku. Jaké jsou vaše kontakty s paní Eštonovou? Vůbec bere do úvahy vaše názory? Máte zde po ruce nějaké příklady toho, jak to funguje? Jak funguje zahraniční politika eh, podle eh, nového rozdělení kompetencí? Druhá otázka. Všechny kapitoly Eh, vyjednávání o přístupu Turecka jsou prozatím zmrazeny, uzavřeny. Žádná není otevřena, o žádné se nejedná. Já se ptám, můžete nám k tomu něco říci? Abychom eh, zjistili a pochopili, že eh, Evropská unie neudělala žádný ústupek Turecku ve srovnání třeba s jinými kandidáty. Děkuji. Pan Brok, koordinátor EPP, o pět minut a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu dokonce ještě stručnější. Při... Eh, naprosto souhlasím s panem ministrem, že eh, musíme eh, podporovat rozvoj demokracie v diktaturských zemích, ale zatím se nám příliš nedaří. Nevyužili jsme možnosti také díky byrokratickému přístupu komise. Prostě katastrofa. A nyní tady slyším, že potřebujeme přístup, který umožní, že tady jsou určité pochybnosti o přístupu řešení této situace. Velice rád bych vás podpořil eh, ve společném řešení EU a komise a RD, které blokují eh, tento přístup. Ale myslím si, že pokud budou věci jasné, tak to musíme velice uskutečnit, protože my to eh, můžeme, my o tom můžeme rozhodnout a myslím si, že můžeme jasně říci, že máme asi jednu miliardu eur v rámci finančního nástroje a můžeme je uplatnit smysluplně. A neměli bychom to dělat tak, jak to probíhá byrokraticky v komisi. Možná, že bychom se nad tím měli ještě zamyslet. Předtím, než eh, rozhodnete o něčem v radě, tak eh, eh, my se nabízíme jakožto skupina k tomu vést takovéto rozhovory. Děkuji. Grazie, onorevole Brock. Onorevole... Děkuji, pane Brock. Pan Palečkis, minuta a půl, prosím. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas ministře, jūs kalbėjote. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Hovořil jste o Bělorusku. Já s vámi souhlasím, co se týče sankcí a podpory občanské společnosti taktika Evropské unie je správná. Ale co eh, liberalizace hm, vizové povinnosti s Běloruskem? Vím, že byly již podniknuty konkrétní kroky. Hm, Vizová liberalizace i zvýší možnost eh, komunikovat s lidmi z Běloruska, ale zatím se to nějak zablokovalo. s honory. Děkuji, pane si. Pan Preda, minuta a půl. Mulțumesc mult, domnule președinte. do două întrebări. Děkuji, pane předsedo. Mám dva dotazy na vaše dvě funkce, ve kterých tady vystupujete, pane ministře. Hm. Já bych eh, byl rád, kdybyste se vyjádřili k Islandu. Eh, existuje mezivládní konference, 12. prosince by se měla uskutečnit a mě by zajímalo, kolik kapitol si myslíte, že tam otevřete na této konferenci. A druhý dotaz. Tam se na vás obracím jakožto na ministra zahraničí Polska a to se týká Podněstří, Zadněstří. Nedávno jste řekli, že došlo k pokroku eh, v této oblasti. A nyní konstatujeme, že vlastně nedošlo k žádnému pokroku. Vidíte to optimisticky, nebo jak vůbec vidíte celou situaci? pan Lizek, minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Own language. Tím nikdo nemluvil polsky, tak já budu hovořit polsky. Paní minister ani koledzy nebudou zdivěni. Pane ministře, asi eh, nikoho nepřekvapí, že se zeptám na Gruzii. Minulý týden jsme přijali zprávu, eh, která apeluje na paní Aštenovou, abychom se chovali ofenzivněji ve vztahu ke Gruzii. Nagorný Karabach to je také důležité téma. Stejně jako Moldavsko nebo Podněstří, všechny tyto regiony vyžadují náš zájem, abychom ukončili tam konflikty. I naši spojenci američané si myslí, že některé evropské problémy by se měly řešit eh, zde v Evropě. A vy a paní Ashton, myslíte si, že je zde určitý způsob, jak to tam vyřešit? Postupně řešit tyto zmrazené konflikty? Grazie. Eh, conclude eh, Děkuji. A závěrem pan Motsmurs, minuta a půl. Poslední v tomto kole. Dank voorzitter. Ik heb eigenlijk eh, drie vragen uh, over Afghanistan. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři dotazy. První se týká Afghánistánu a pak vnější služby EU. Víte o tom, že Evropská parlamentní služba vytvořila film o podmínkách žen v afgánských vězeních a že poté to bylo cenzurováno a že to dokonce cenzurovala sama služba a vůbec už není možné tento film vysílat. Mě by zajímalo, co se stane s tímto materiálem. A pak další dotaz k Turecku. Vy jste řekli, že tato země, stejně jako některé jiné, musí být více zapojeny do evropské politiky pro energetickou bezpečnost, s čímž souhlasím. Nicméně mám dotaz, pokud je o energetiku a také reformu justice v Turecku, tak eh, musíme konstatovat, že došlo k zablokování některých věcí, které jsou skutečně zásadní a jsou nutné. A pokud tam nedojde k nějakému průlomu, tak není možné pracovat na, v jiných oblastech. Neměli bychom pokročit eh, v kapitolách? Není tady zapotřebí vyvíjet tlak ze strany EU? A třetí otázka, jak vidět situace v Bosně a Hercegovině? je důležité, aby tato země se také zapojila, aby nedocházelo k přílišnému oddalování od těch ostatních zemí na Balkánu, aby se zaintegrovala. Pan předseda, předávám slovo panu ministrovi. Máte čas až do konce našeho zasedání, což je asi 15 minut. Prosím, máte slovo. I'd like to thank Mr. Kukan for kind words. Děkuji eh, panu Kukanovi za milá slova o polském předsednictví. Příští měsíc eh, bychom eh, považovali za úspěch, kdyby Serbie dostala status kandidáta a kdybychom zahájili vyjednávání s Černou horou. Pokud je o Makedonii, to byla další otázka, tedy ta otázka, kdy Řecko stáhne své veto na jednání Eh, bývalé eh, republice Jugoslávie, tak eh, tady si myslím, že jak si přeceňujete můj vliv, protože já opravdu tady si nejsem, nejsem jistý. Pan Svoboda, vztah s Ruskem. Plně souhlasím, PCE2, to by asi, PCA2, to by asi mělo být základem jednání a my tady samozřejmě hovoříme o partnerství, o modernizaci, ale Možná, že obě dvě strany tady trochu jinak vnímají, co to vlastně znamená modernizace. My, znam, my pod tím rozumíme modernizaci společnosti, institucí, vztahu mezi vládou a občany. Ovšem, někteří ruští e, zástupci to mohou vnímat velmi tradičně, e, možná jako přenos technologií, vojenských technologií, ale to by byl příliš úzký výklad tohoto slova. Potřebujeme zralý a e, zralý vztah, který bude dodržovat určité podmínky. A musí to být založeno také na našem vnímání, vnímání Evropanů e, bezpečnosti e, ve vztahu k Rusku, pokud jde o vojenské vojenskou oblast i oblast energií. Některé sousedské oblasti Ruska mají i nadále historicky odůvodnitelné obavy, pokud jde o Rusko. A v našem eh, dopise eh, pro paní Eštonovou jsme zdůraznili, že určité zblížení s Ruskem samozřejmě závisí na tom, jestli Rusko nebude pokračovat v provokativních eh, obraných politikách. Eh, politikách oblasti obrany a eh, například některé, aspoň hypotetické rozšíření některých střel, o kterých jsme slyšeli v minulých let, eh, dnech, to by nebylo vůbec konstruktivní. Kypr tady nemohu být optimistický. Musím říci, že bude úspěchem, pokud se věci v příštích týdnech nezhorší, protože, jak víte, pane Tanoku, Máme důvod k určitému znepokojení, pokud jde o e, naše vztahy e, s Tureckem a vztahy mezi e, tu, Turecka a tedy postojem Turecka k kyperskému předsednictví. Kyperské předsednictví je předsednictví jako každé jiné, musí tak s ním být také zacházeno. Pokud jde o e, Sýrii a VTO, tady bych si to přál, ale myslím si, že to tak e, nepůjde. Nejsem si jist, jestli Rusko opravdu e, sto, mm, tak stojí o vstup do VTO jako o dělání ústupků v různých oblastech. Hmm. My jsme se snažili eh, tyto věci v minulosti skloubit, ale myslím si, že se to nesetkal s velkým úspěchem. Doufáme, že Rusko se posune ze svého postoje, protože Arabská liga se také posunula ze své pozice a myslím si, že tlak na syrský režim roste, stoupá a moc bych si přála, abych mohl hovořit pozitivněji. Ovšem je to tak, jak to je. A pokud jde o Bosnu, mohu říci, že Polsko tady dělá vše, co je v jeho silách. Máme vojenský kontingent v Bosně a zatímco někteří jiní velcí hráči e, své vojenské jednotky stáhli, Máme také policejní jednotku v Kosovu a e, také v rámci KFOR. A já si myslím, že Polsko dělá to, co říká a kdyby i ostatní se chovali podobně, tak by ta situace na Balkánu byla stabilnější. Myslím si, že bychom měli udělat vše, co je v našich silách pro posílení e, státnosti Bosny a v tomto duchu Polsko podpořilo Bosnu Eh, místo toho, aby se samo eh, hlásilo no, o eh, radu bez, o místo v Radě bezpečnosti v rámci OSN. Takže to, jsme se vlastně, to bylo vlastně určité sebezapření a byl to čin přátelství vůči Bosně. Potom tady byla také otázka na vztah mezi rotujícím předsednictvím a vysokou představitelkou. Už jsem eh, dříve zmínil, eh, že si myslím, že jsme tady udělali určitý precedent eh, tím, co jsme tady učinili. Já si myslím, že to byl velmi důležitý krok v obtížné oblasti v Pakistánu a Afganistánu. A já si myslím, že takovým směrem bychom se měli ubírat. Také jsme tady měli setkání s Uzbekistánem a s dalšími zeměmi ale smlouva ponechala vliv předsednictví v jiných radách, ale pokud jde o společné rozhodování, tak mm, no, to takto dopadlo, pokud jde o zahraniční věci a reformy eh, jsou zatím takové a v příštích dnech eh, tady bude další dopis několika zemí na toto téma. Pokud jde o Turecko, tak někteří z vás tady také položili otázky a já pro vás nemám žádné dobré zprávy, ale ani žádné špatné zprávy. Jak víte, toto je, eh, k tomu je potřeba konsenzus a konsenzus v tuto chvíli zkrátka není. Pokud jsem dobře pochopil pana Broka, tak musíme ještě upravit to, jak nastavíme rozpočet v oblasti lidských práv a v oblasti demokratizace. Ale eh, eh, nevypadá to eh, na ty částky, které jste zmínil. Já si myslím, že bychom měli začít malém a potom v průběhu času to možná navyšovat, ale možná, že bychom tady mohli jít příkladem tím, že budeme jednat rychle a bylo by to dobré pro, i pro ostatní instituce. Pan Palecký se položil otázku eh, k liberalizaci víz pro Bělorusko a eh, myslím si, že bychom neměli trestat eh, občany Běloruska za to, co dělají běloruské orgány, ale samozřejmě politika v oblasti víz je Eh, součástí eh, suverénních aktivit eh, jednotlivých států, takže tady není možné, nebo je to obtížné tady činit jakékoliv kroky bez souhlasu eh, příslušných orgánů. A například jsme tady eh, podepsali a ratifikovali eh, dohodu o místním přeshraničním pohybu s Běloruskem. Je to v souladu také s pravidly Evropské unie, je to plně ratifikováno ze strany Polska, ale myslím si, že i Bělorusko už to ratifikovalo. Ovšem prezident Lukašenko to zratifikoval a zatím a je to někde eh, v šuplíku. A já jsem tady dělal, co bylo v mých silách, s tím se ovšem nic moc dělat nedá. A my jsme nejprve snížili poplatky a potom zrušili poplatky, pokud jde o polská víza pro běloruské občany a poptávka po eh, těchto vízách stoupla o 400%, ale pokud jde o šengenská víza, tak tady musíme vést dialog s běloruskými orgány. A já, pokud to dobře chápu, tak návrhy komise eh, na tě zatím Bělorusko nereagovalo. Takže Ačkoliv se snažíme o konstruktivní přístup, tak Bělorusko i nadále dělá problémy. On Iceland, uh, we are negotiating five... Pokud je o Island, tak jsme otevřeli pět kapitol a jsme přesvědčeni, že tři budeme moci uzavřít, a to téměř okamžitě. Uh, a pokud jde o Podněstří, to byla velmi dobrá otázka, protože to je zmražený konflikt, který bychom měli vyřešit. Je možné si to tam představit. Moldavsko je mm, velice energicky jednající země pokud jde tedy o provádění pro evropských reform a já si myslím, že to bychom měli ocenit. Myslím si, že bychom se měli držet naší politiky, eh, pokud jde o eh, mesebovskou iniciativu. Potřebujeme, aby Rusko eh, to tady myslelo vážně, pokud je o pana Smirnova a Podněstří. A myslím si, že toto je takový průbířský kámen pro Rusko. Ukáže se, jestli Rusko má vůli a schopnost vyřešit tuto záležitost. A myslím si, že bychom měli zintenzivnit náš eh, strategický eh, dialog Lavrov-Eštonová, pokud ovšem z toho poplynou nějaké výsledky nejen aby se formálně zahájil dialog a potom jsme si mohli očkrtnout, že máme něco, ale ten dialog skutečně musí vést k nějakým eh, konkrétním výsledkům. A Podněstří je samozřejmě sice malé území, ale má eh, velké eh, má velkou schopnost tady destabilizovat celý region a proto potřebujeme podporu Ruska a musíme, eh, na, musíme ruské a ukrajinské orgány tady nabádat v tomto směru, tedy všechny ty příslušné orgány, že ten současný stav není přijatelný. Já, pane Lísek, vám blahopřeji k vaší zprávě. Přál bych si být optimistou, pokud jde o tyto zmrazené konflikty, ale určitě mi dobře rozumíte. Za stávajícího vedení v Rusku a v Gruzii si myslím, že je těžké být optimistou to není pouze e, otázka jednání mezi dvěmi státy, ale mezi e, lidmi, mezi dvě osobami. Ale budeme se snažit maximálně a i e, Evropská monitorovací mise je tam pod velením polského generála. A Afganistán, to je země, kde, která hodně je blízká mému srdci. Já jsem tam 25 let cestoval, napsal jsem i první knihu o Afganistánu. Tady máme takové dilema. Protože situace žen v Afganistánu není podle našich norem, i když je to lepší než kdykoliv jindy v historii. Afganistánu určitě daleko lepší než eh, za eh, eh, režimu, od kterého jsme osvobodili Afganistán, tedy za Talibanu, ale máme zde dva filozofické přístupy k Afganistánu a já bych rád, abyste je posoudili. Jsou v rozporu. Za prvé, chceme respektovat názory menšin a Afgánců například eh, šítské menšiny. Ale číslo dvě také chceme, aby platila absolutní norma, absolutní standard lidských práv a zacházení se ženami a aby se tam ten standard zvyšoval. Ale co Afgánci a některé menšiny tam žijící chtějí? Eh, protože eh, eh, tady potom bychom museli vlastně omezovat určitá práva, abychom to respektovali. Zde Afganistán udělal velký pokrok a ten, kdo jako já zná tu zemi v průběhu 25 let, tak to zjistí. Před 25 lety mm, tak to bylo jako kdyby žili v roce 300 a něco. A v některých částech Afganistánu, tak eh, skutečně ten životní standard se moc, moc lišil. Musíme uznat, že udělali velký pokrok. Myslím, že Bosnu, o Bosně jsem již mluvil a určitě vězte, že pokud jde o zacházení se ženami, tak eh, Lady Ashton je velice aktivní v tomto a trvá na tom. Já jsem ji viděl v akci. Bene, grazie, signor ministro. Děkuji, pane ministře. Bylo to velmi užitečné setkání a příjemné. Naš dialog bude pokračovat v dalších měsících. Můžete počítat s naší podporou, s naším zájmem. A s naší vůlí spolupracovat, tak abychom vás dostatečně podpořili ve vašich delikátních úkolech. Ještě jednou děkujeme těšíme se na příště, až nám poskytnete informace o dalším e, stavu věcí. Připomínám, že v 11.30 e, s panem předsedou parlamentu Buskem se setkáme zde v tomto sále. Bude tady konference o Sacharově ceně vítězech eh, z předchozích eh, letech. Bude se hovořit o delikátních eh, tématech, jako je obrana lidských práv. A dnes večer bude závěrečný ceremoniál Ballet de Bozár. A příští setkání máme 29. listopadu a dvě hodiny. Děkuji a přeji příjemný den.